všem. Good afternoon, everybody. Distinguished. Dobrý den, dámy a pánové. Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru LIPE, vítejte opět na naší schůzi. Pokračujeme s touto řádnou schůzí našeho výboru a nyní je na mě, abych přivítal pana ministra Elena Šatra, který je irským ministrem pro spravedlnost vystoupit za jménem rotujícího předsednictví Evropské unie, jménem předsedající země. Právě minulý týden ve Štrasburku jsme z celého srdce přivítali irského Tyšoka, pana Kennyho. A věřím, že nedávám v sázku svůj život, pokud řeknu, že si potřesneme rukou s panem ministrem Alanem Šetrem poté, co Přivítáme jeho ochotu vystoupit zde a představit nám priority irského předsednictví pro nadcházející semestr, který, jak víme, bude kritický. To víme všichni, protože nás čeká poslední fáze, poslední fáze tedy v rámci aktuálního volebního období Evropského parlamentu. Tento nadcházející půlrok bude klíčový pro dokončení jednotlivých témat, e, pokud e, toho budeme schopni ještě v tomto funkčním období. U otevřených témat, e, rozpracovaných témat, která se nyní dostala do rukou irského předsednictví. Na prezentaci máme nadcházejících cirka 15 minut. Poté, jako obvykle v prvním kole diskuse, vystoupí koordinátoři z jednotlivé politické skupiny. Poté si vyslechneme reakce pana ministra a potom další členové výboru, kteří si budou případně přivzat slovo, budou mít možnost Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost prezentovat za prioritérského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra ve vašem výboru. Jde o eh, sedmé předsednictví pro Irsko a eh, navíc eh, si připomínáme 40. výročí přistoupení naší země tehdy k EHS. A jde o první irské předsednictví, kde spravedlnost a vnitro budou spadat pod řádnou strukturu smluv respektive smlouvy, eh, s tím, že také došlo k posílení role Evropského parlamentu. Naše eh, společné eh, odpovědnosti a kompetence jsou sáhlé, týkají se mnoha témat, která mají klíčový význam pro více jak 500 milionů lidí, kteří obývají Evropskou unii. Jde o témata, která jsou klíčová pro naše občany v oblasti jejich bezpečnosti, práv a svobod. To znamená, jde o věci, které stojí v jádru tvoří jádro evropské spolupráce. Těším se na partnerskou spolupráci s Evropským parlamentem v zájmu našich občanů, tak abychom pokročili v legislativní agendě. Zároveň jde o první předsednictví Irska, kdy máme postup v rámci trojky. Budeme pokračovat v programu obsaženém v nedávno zveřejněném programu aktuální trojky, který byl odsouhlasen s našimi partnery Litvou a Řeckem patrně eh, víte, že klíčovým eh, cílem trojky pro nadcházejících 18 měsíců je posílit eh, kapacitu schopnost Unie reagovat na aktuální hospodářské, finanční a sociální výzvy. Irské předsednictví nastupuje v době, kdy se na horizontu rysuje ehm, finish pro celou řadu témat. Aktuální program trojky je naprogramován tak, aby souhlasil s koncem aktuálního legislativního cyklu. Kromě toho eh, to pětileté období odsouhlasené stokholmským programem eh, také vyprší koncem roku 2014. Samozřejmě v současné době eh, mnoho Evropanů zaměstnává především potřeba hospodářské stability a návratu růstu. Proto vás nepřekvapí, že ústředním tématem městského předsednictví je stabilita, pracovní místa a růst. Výzva spočívající v návratu evropského hospodářství do silné stabilní pozice v tvorbě růstu a pracovních míst bude dominovat našim snahám v průběhu celého našeho předsednictví. V této souvislosti myslím důležité uvědomit si a stanovit priority pro to, čeho můžeme dosáhnout v oblasti eh, spravedlnosti a vnitra, tak abychom podpořili hospodářskou činnost a růst a, co je klíčové, tvorbu pracovních příležitostí v celé Unii. Spravedlnost pro růst je agendou, která se zaměřuje na opatření, která mohou přispět k podpoře hospodářské činnosti a růstu a e, právě na toto opatření se zaměří priority Irska. E, návrhy, jako je ochrana údajů a příslušná opatření, budou složit nejenom ochraně soukromí všech evropských občanů, což je samo o sobě hodnotný cíl, ale zároveň tím posílí důvěru spotřebitelů v transakce online a e, podpoří větší využívání těchto transakcí. Tato opatření mohou přispět e, ke zvýšení přezraničního obchodu na jednotném vnitřním trhu a ke zvýšení objemu investic, inovací a tím tedy i e, k tvorbě zaměstnanosti v této rozšiřující se oblasti. Protože pokud více lidí bude obchodovat online, bude to dobré pro růst celé Unie v digitální éře jsou údaje klíčové pro celou řadu našich e, každodenních činností. E, objem údajů, ke kterým máme přístup, vytváří úžasné příležitosti pro podniky, ale zároveň výzvy pro regulátory, kteří musí zajistit ochranu jednotlivce před zneužíváním těchto údajů. Podobně v oblasti e, vynucování práva přístup ke správným údajům je klíčový pro potírání sofistikované Eh, organizované trestné činnosti, ovšem i tato, tato, tyto údaje musí být eh, velmi pečlivě kontrolovány a regulovány. Posunutí eh, balíčku pro ochranu údajů dále patří ke klíčovým prioritám irského předsednictví. Legislativa zaměřená na snížení rizik pro obchodníky, zejména drobné obchodníky v rámci přeshraničního obchodu, má také obrovskou kapacitu zvýšit hospodářskou činnost a tím zvýšit i počet pracovních míst. Tato opatření eh, zahrnují například eh, návrh na příkaz k obstavení účtu nebo nedávno eh, zveřejněné návrhy v oblasti nesolventnosti. A tato opatření budou uh, patřit prioritám našeho předsednictví. Dále návrh společného evropského práva obchodního chceme také posunout dále. Nyní bych se rád dotknul některých specifických témat, která já předpokládám uh, jsou obzvlášť zajímavá pro váš výbor. Nejprve ochrana údajů. Um, Stručně jsem eh, zmínil ochranu údajů v souvislosti eh, s tím, že může posloužit ochraně soukromí všech evropských občanů, zvýšit důvěru spotřebitelů eh, v transakce online, může zvýšit, podpořit vyšší využívání těchto transakcí a přispět k, větším, k zvýšení přeshraničního obchodu na vnitřním trhu. Nyní bych se rád dotkla našich plánů na další postup toto opatření. Předsednictví věnuje značnou pozornost posunutí tohoto reformního balíčku dále. Prioritu překládáme tedy ochraně e, údajů, o čem svědčí také, že ochrana údajů patřila e, k tomu, co bylo projednáváno na neformálním zasedání e, ministru spravedlnosti a vnitra v Dublinu minulý týden. Proběhla plodná diskuse u celé řady důležitých aspektů navrhovaného řízení, například rozsahu tzv. household exemption, tedy této výjimky, dále práva na to být zapomenut a správních sankcí, sankcí tedy v správním režimu. Ochrana údajů bude také na programu eh, březnové a eh, černové schůze ministru vnitra a spravedlnosti. Předsednictví vítá eh, ucelený návrh zpráv, které vydal výbor LIPE začátkem tohoto měsíce. Budeme se snažit pokročit obou těchto zpráv budeme pardon, sledovat vývoj obou těchto zpráv s velkým zájmem a těšíme se na uh, hodnocení um, tohoto reformního balíčku, který uh, postupně poskytne parlament. Dále konfiskace a aktiv. Naší klíčovou prioritou našeho předsednictví je směrnice o zmrazení a konfiskaci výnosů z trestné činnosti. Na neformální schůzce ministru minulý týden uh, jsme si vyslechli prezentaci šéfa um, irského Criminal Assets Bureau, na národní úrovni se, si Irsko vedlo velmi eh, úspěšně eh, při vysledování eh, vytěžování tedy výnosů z trestné činnosti přes tento náš orgán Criminal Assets Bureau. Režimy zabavování se postupně staly pevným rysem mezinárodně i v rámci EU já doufám, že návrhy týkající se vzájemného uznávání představí komise v blízké budoucnosti, až se to bude týkat vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. Eh, to se tedy týká eh, zejména, u, zejména tedy trestního stíhání v eh, případě tedy, že bylo vzneseno obvinění. Rada dosáhla celkového obecného tedy přístupu, shodla se na obecném přístupu k návrhu směrnice 7. prosince 2012 a připravena vstoupit v jednání v Evropským parlamentem v rámci řádného legislativního postupu. Pokud vím, orientační hlasování ve výboru LIPE o návrhu směrnice bylo odloženo, protože se čeká na stanovisko agentury pro základní práva. V této souvislosti doufáme, že výbor Libe bude brzy eh, moci orientačně hlasovat o tomto návrhu, tak abychom mohli eh, brzy vstoupit s parlamentem v jednání, tak abychom hledali eh, společné, pro společnou půdu pro včasnou dohodu na této věci. Dále jména údaje cestujících. Navrhovaná směrnice o jménech údajích cestujících představuje významný závazek v souvislosti s bojem proti terorismu a závažné trestné činnosti a něco, co vnímám jako prioritu pro celou EU. <clears throat> proto také se snažíme tuto věc posunout co možná nejdále v rámci našeho předsednictví a budeme se snažit dospět k dohodě s parlamentem v této věci. Nedělám si iluze o tom, že sporné aspekty navrhované směrnice, různé pohledy na ně na různých stranách a e, vůbec obtížnost toho tématu <clears throat> i nadále platí, stejně jako v minulosti. E, pro parla- i pro parlament a vím, že se mnou budete souhlasit, že ve svých úvahách musíme klást prioritu na přikládat prioritu té bezpečnosti občanů a, a e, že za tímto cílem musí státy UNE spolupracovat. PNR je hodnotným nástrojem pro e, policení a rozvědné služby v boji proti takovým metlám, jaké představují e, pašování drog, obchodování s lidmi a samozřejmě terorismus, což vše představuje společnou rozbor pro členské státy EU. Nicméně jsem si vědom také toho, že jsou zde určité obavy ochranu soukromí, kontrol přístupu k osobním údajům ze strany policie a bezpečnostních služeb a, a vůbec také e, kritika týkající se rozsahu působnosti celého návrhu. Doufám, že budeme produktivně spolupracovat na zažení vážného návrhu. Dále během našeho předsednictví budeme projednávat šengenský systém, jak většina z vás určitě ví. Šengenský informační systém, tedy SIS-2, je velmi důležitý systém. Teď by mělo po dlouhé době dojít k té očekávané migrace na novou verzi tohoto systému, která by měla umožňovat propojit upozornění s biometrickými daty a údaje se evropského zatýkacího rozkazu, čím se zlepší policejní a soudní spolupráce v EU. Úspěšná migrace se SIS-1 na SIS-2 během irského předsednictví je pro nás velkou prioritou a my spolupracujeme s členskými státy a s komisí, abychom tohoto cíle dosáhli. Předsednictví je optimistické v tom smyslu, že budeme během eh, těchto příštích měsíců oznámit dobrou zprávu parlamentu. Tady tak si uvědomujeme, jak důležité je mít solidní a konsistentní systém fungování pro provoz um, celého šengenského systému. A v tomto kontextu uh, je pro nás velmi důležitý balíček opatření, které, který by to měl dosáhnout. Určitého pokroku bylo což už během kyperského předsednictví s tím, že uh, obě instituce EU budou muset nalézt kompromis u řady z těchto Aspektu Doufám, že stejná spolupráce bude pokračovat i nadále a že dokončíme tento, tuto záležitost. Dále jde o otázku přistoupení Bulharska a Rumunska do šengenské oblasti. I to doufáme, že se nám podaří posunout kupředu během našeho předsednictví a budeme projednávat tento bod na Radě ministrů vnitra spravedlnosti v březnu. A nyní by dovolte, abych informoval tento výbor o plánech předsednictví ve vztahu k migraci, výzum a azylu. Předsednictví vítá nedávné sdělení Komise o implementaci a rozvoji eh, společné vízové politiky na podporu hospodářského růstu. Toto sdělení eh, odpovídá také našim hlavním prioritám, které spočívají v hledání způsobů, jak eh, oživit udržitelný hospodářský růst a vytvářet zaměstnanost, takže budeme spolupracovat s komisí na této iniciativě a budeme se snažit najít praktické řešení. Hlavním cílem předsednictví eh, v oblasti vízové politiky je dokončit co nejvíce otevřených otázek a eh, otevřít nové. Eh, v rámci jednání se jedná o dvou nevyřešených legislativních nástrojích, jak určitě víte, které by měly vést k uzavření společného evropského asilového systému. Týká se to směrnice o asilových postupech a nařízení Eurodac. Předsednictví si uvědomuje důležitost dokončení těchto opatření, eh, důležité pro fungování společného evropského asilového systému a v tom smyslu budeme s vámi spolupracovat. Cílem předsednictví je dosáhnout dohody s parlamentem u obou opatření a tím eh, umožnit dokončení eh, společného asilového systému. Co se týče nařízení Eurodac, Tady je důležité hned na úvod uvést, že to, tento systém Eurodac je výborným příkladem praktické spolupráce, která napomáhá fungování společného azylového systému. V otázce přístupu orgánů činných trestním řízení k systému Eurodac se v principu Rada i parlament shodují na tom, že je potřeba umožnit tento přístup v boji proti terorismu a další závažné trestné činnosti. Předsednictví bude pracovat na efektivní aplikaci Dublin, dublinského nařízení, což by mělo být hlavním kamenem rozvoje budoucího azylového systému. Směrnice o azylových postupech eh, zahrnuje také zacházení s žadateli, kteří mají nárok na zvláštní procedurální záruky. Také se to týká eh, také se to týká mm, nezletilých bez doprovodu a já vím, že se nyní tato věc zvažuje také na půdě rady. Vím, že parlament eh, je znepokojen tím, že rada nepřijala mm, eh, postoj z prvního čtení týkající se podmínek přijímání a eh, obsažené v návrhu nové směrnice a v nařízení z Dublinu. A Přitom již bylo dosaženo politické dohody mezi parlamentem a e, radou. To přijetí nebylo možné, protože celá řada členských států by v této fázi dávala přednost e, přijetí e, všech těch zbývajících nástrojů dohromady, takže bude potřeba pracovat na dosažení dohody u těch zbývajících prvků společného azylového systému. A já věřím tomu, že všechny prvky toho navrhovaného systému budou moci být formálně přijaty v nepříliš dálné budoucnosti. Co se týče legální imigrace, předsednictví doufá, že bude dosaženo dohody s parlamentem u směrnice o sezónním zaměstnávání a u směrnice o mezipodnikových transferech. Očekáme také, že bude předložen komisí další návrh týkající se studentů a výzkumných pracovníků a v tom, podle toho, kdy bude ten příslušný návrh zveřejněn, zahájíme jednání eh, na půdě rady. Po dobré přípravné práci ohledně víceletého finančního rámce během kyperského a dánského předsednictví teď eh, máme na stole návrh eh, předsedy eh, prezidenta rady Van Rompeje, který je předložil loni v listopadu. A my doufáme, že, mm, Evrop, že se podaří dosáhnout dohody, která umožní přidělení dostatečných prostředků pro práci celé Evropské unie a že to bude také rozpočet, který podpoří eh, hospodářský růst a zaměstnanost. Budeme tady spolupracovat s prezidentem eh, Evropské rady Van Rompejem a předsednictví rovněž bude spolupracovat s parlamentem v maximální možné míře, abychom umožnili tuto dohodu. Během našeho předsednictví eh, také Irsko chce prioritně probrat opatření, která posílí práva občanů a právního státu. Jedno z těchto opatření v navrhované směrnici je přístup no, právo přístupu k právnímu zástupci během trestního stíhání a cílem předsednictví je dosáhnout eh, dohody s parlamentem eh, u této otázky. Doufám, že jsem vám teď eh, poskytl základní přehled otázek, které hodláme řešit v oblasti vnitra spravedlnosti a které se týkají kompetencí tohoto výboru. Ještě jednou, pane předsedo, jsem velmi rád, že jsem mohl předstoupit před váš výbor a doufám, že ty informace, které jsem vám poskytl pro vás, jsou užitečné. Jak už jsem říkal na úvod, těšíme se na spolupráci s vaším výborem a samozřejmě rád odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Děkujeme mnohokrát za vaši prezentaci. A nyní zahoji první kolo diskuse, to znamená vystoupí koordinátoři za jednotlivé politické skupiny, poté proběhne druhé kolo pro ostatní členy výboru. Začneme s koordinátorem EPP. Pan Papa Nikolau, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, eh, za vaši úvodní prezentaci. Dotkl jste se celé řady témat. Nebyl jsem si zase dovolte eh, i otázky migrace a víc přes jste ministrem spravedlnosti, ale naštěstí jste tak učinil. Vaše předsednictví eh, přechází eh, v opravdu klíčovou dobu, kritickou dobu pro EU a v tomto výboru se zabýváme tématy, která jsou velmi důležitá. U nich bude velmi důležitý tedy vývoj v dalších měsících, to znamená během vašeho předsednictví. Jsem rád, že jste řekl, že se budete snažit přistupovat co nejefektivněji k otázce Schengenu. Víte, jaký je tam problém. Pět zpráv zde v parlamentu je zablokováno z důvodu, že interinstitucionální funkce Evropské unie nezafungovala dobře kvůli rozhodnutí rady před pár měsíci. Eh, Parlament a naše, náš poslanecký klub trvají na hledání kompromisu a vyváženého řešení, které dodrží Lisabonskou smlouvu a její ustanovení, která jsou v platnosti. Je třeba řádným způsobem eh, pracovat také na řešení pro budoucnost. Signály od vašeho předsednictví jsou pozitivní. Zajímalo by mě, zda byste mohl dále rozvést a říci nám, jak myslíte, že budeme moci postupovat a vyřešit tento problém. Samozřejmě během vašeho předsednictví čekáme, že bude dokončen také azylový balíček, což je pro nás opravdu výzva. Domníváme se, že nastala doba,